Příslušné litevské úřady mě zaslali žádost o to, abychom zbavili parlamentní imunity pana poslance Viktora Uspaskyše v rámci soudního řízení, které probíhá u krajské.